k dalšímu bodu pořadu jednání, to je zpráva paní Anny Komeš o Saudské Arábii a tímto bych jí rád předal na 4 minuty slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Saudská Arábie je dnes eh, na Blízkém východě velice důležitá v oblasti ekologické, politické a také v oblasti boje proti terorismu. Ovšem, i když je to co oni činí navzdory jejich oficiálních prohlášení, nejde by jde ve prospěch bezpečnosti a boje proti teroristům. Například podporuje vahabistické hnutí a také extremistické a teroristické skupiny v celé řadě regionů. Oficiální reácké orgány Eh, postupují tak, jak postupují a vidíme, jak, jak, jakým jakým to vedou krveprolití v Sýrii, Bahrain, situace tam v Egyptu, destabilizace v Sýrii, Mali, Pákistán, Afghánistán a tak dále. To je otázka, ke které my nesmíme mlčet v rámci vztahu mezi EU a Saudskou Arábií. A naše zpráva se tomuto tématu snaží tedy vyjádřit. Není možné, aby Evropská unie i nadále uh, měla vztahy se Saudskou Arábií, které se budou zakládat pouze na ekonomických vztazích a e, budou se věnovat bezpečnostní oblasti. Samozřejmě je zde centrální otázka ropy. A dobře víme, že Saudská Arábie je velice důležitým obchodním partnerem, protože nakupuje zbraně. Tato zpráva se snaží se podívat na strategickou vztahu mezi Riádem a Evropskou unii. Víme, jaké jsou ty společné zájmy a ty zájmy, které jsou tedy rozdílné. Oblasti člen, právního státu a demokracie nemůžeme tady zakrývat eh, skutečnou situaci. Saudská Arábie eh, je vázána mezinárodním plánem, který se týká také práv základních lidských a také práv žen a migrantů. Týká se to samozřejmě také práva náboženských menšin. Jak jsem viděla, když jsem navštívila eh, v listopadě Saudskou Arábii, sociální a ekonomický život země se zakládá na segregaci z hlediska eh, pohlaví. Ženy jsou tedy v nevýhodě. Minulý rok došlo k jistému zlepšení, bylo jmenováno 30 prvních žen do poradního orgánu Šura a ženy mohly poprvé hlasovat v komunálních volbách. Ovšem i nadále zde máme hrubé porušování práv žen. Systém eh, tady zavádí eh, takzvané mužské poručnictví, kde tedy jistý člen rodiny muž eh, vykonává práva nad ženou. Je nutné, aby Evropská unie podporovala všechny, kteří se v Saudské Arábii snaží eh, odstranit eh, diskriminaci žen, ať je to již v oblasti práce, vzdělávání, soudnictví a tak dále. Pak je zde argument, že omezování práv žen se zakládá na eh, náboženských argumentech. Toto není pravda, je třeba proti tomuto argumentu bojovat. Saská rogy máme vlastně právní soudnický systém, který se zakládá na systému středověkem, opírá se o náboženské základy a nemáme tady kodifikované právo trestní. Momentálně máme v Saudské Arabii ty praktiky tělesného mučení a nedodržování lidských práv i když Saudská Arábie zaručuje menšinu svým, eh, svobodu svým menšinám i, i šítské menšině, eh, jsou zde i nadále případy porušování práv menšin a také porušování práv eh, pracovníků, migrantů. Je třeba, abychom i nadále vedli dialog, který s saudskými orgány a snažili se v rámci tohoto dialogu vyřešit veškeré tedy ty problémy, které jsem nanesla, které ve Saudské Arábii jsou. Saudská Arábie má velice mladé obyvatelstvo, a tato mladá generace je na ji dusí ten anachronický systém, který tam v té zemi přetrvává. Na závěr bych řekla, že tady je důležité Eh, zohlednit i tedy eh, jednání, které se týkají Iránu a kontrolu jeho mm, jaderného programu. Tady Riad by mohl velmi přispět pro úspěch takovýchto vyjednávání. A pak je se samozřejmě důležité, aby došlo k stabilizaci sousedních států a eh, byl pozorovněž dořešen i výbor problém na Blízkém východě. Děkuji. Děkuji. Procedury. Paní Gomes a teď přejdeme k postupu k HDI. Máme tady dva příspěvky. Začneme pan, paní Debrokesiče. Děkuji. Ehm, můj názor na tuto zprávu je pozitivní, jsem za ní vděčná. Ehm, vzhledem k tomu, že Saudská Arábie a Evropská unie eh, ehm, stojí před společnými výzvami, jako například migrace, otázky energetické eh, bezpečnosti a mezinárodní eh, terorismus. Když mluvíme o boji proti terorismu, tak bychom měli zmínit mezinárodní dohodu o boji proti terorismu, která byla podepsána Um, OSN a uh, královstvím Saudské Arábie. Takže Saudská Arábie uh, může hodně přispět ke stabilizaci energie, eh, dodávek energie a stabilizaci energetických trhů obecně, ale musíme věnovat zvláštní pozornost otázce lidských práv eh, v této zemi. Víme, že eh, je to jedna z vůdčích zemí, když jde o legislativu, která omezuje svobodu žen. Takže musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili dodržování lidských práv žen, protože jsou diskriminovány, segregovány jak ve veřejném, tak soukromém životě. Je nutné tedy, aby eh, zajistilo to, že ženy budou moci žít vlastní rozhodování bez eh, schvalování, bez mužských poručníků. Děkuji. Předsedniče, Evropská unie je největší trgovinský... Děkuji. Evropská unie je největším obchodním partnerem Saudské Arábie takže naše spolupráce s Saudskou Arábií je zjevně důležitá, když jde o náš obchod, o dodávky energie, ale také eh, co se týče geostrategické pozice Saudské Arábie a udržení stability eh, v tomto regionu. Saudská Arábie je rovněž velmi přítomná v jeho východní v Evropě, zvláště v Bosně Hercegovině, bez ohledu všech těchto obchodních vztahů a geostrategických úvah je nesmírně důležité, abychom zmínili otázku lidských práv. Před nedávnem jsme mluvili o vymícení, teď jsme mluvili o vymícení mučení. Saudská Arábie bohužel stále používá mučení a také řadu dalších diskriminačních praktik. Podíváme-li se na statistiky, ono se to mění rok od roku, ale praxe je stále, zůstává stejná. Takže bych přivítal to, kdyby se zahájil dialog se Saudskou Arábií a doufám, že otázka lidských práv bude také pokrytá. Poprosím o podsumování debaty pana, pana... Děkuji a na závěr této rozpravy Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu za návrh zprávy o Saudské Arábii a e, také roli, za kterou hrála paní zpravodajka Gomez e, v podvýboru pro lidská práva v Evropském parlamentu. E, chci poděkovat paní Lošibel za jejich práci. Tato zpráva a také skutečnost, že několik členů tohoto parlamentu, včetně pan de Martiny, nedávno navštívili Saudskou Arábii, a to je svědectvím toho, jak, jaký, jak důležitou považuje, za důležitou považuje eh, eh, Evropská unie Saudskou Arábii. Když se podíváme na eh, výzvy, hlavně po dosažení dohody, vysoká představitelka paní Ashton navštívila Saudskou Arábii a jiné evropské země v lednu. Vrátila se ze svých setkání s jasným poselstvím, že tyto role, tyto hle, ro, země hrají důležitou roli při posílení ekonomické stability v tomto regionu a že by Evropská unie se měla více v tomto smyslu angažovat. Toto je jedno z klíčových poselství návrhu zprávy a e, souhlasíme s tím, e, že e, kromě zprávy o lidských právech je zapotřebí podívat se na příspěvek toho, jaké, čím by mohly přispět tyto země ke stabilitě a bezpečnosti v této zemi. Když se podíváme na detaily návrhu zprávy, tak můžeme říct, že situace v oblasti lidských práv v Saudské Arábii zůstává zůstává i nadále něčím, co nám leží na srdci. Je tady velký dlouhý seznam doporučení, která byla předložena eh, eh, eh, členy OSN. Je tady v takovém přeskumu a je důležité, abychom aktivně a konstruktivně přispívali této práci a Evropská unie by měla mít koordinační roli. Návrh zprávy právem poukazuje na různé oblasti, kde je zapotřebí nutně dalšího pokroku. A to jde ruku v ruce s oblastmi, které jsme také identifikovali identifikovali. Evropská unie i nadále bude se věnovat těmto otázkám a bude eh, to řešit s, s zástupci občanské společnosti. Zároveň musíme udržet eh, rovnováhu, tak abychom mohli účinně pomoci eh, těm odvážným lidem, kteří obhajují lidská práva. Je nutné, aby základní lidská práva byla uznána jako konkrétní práva, která zmiňovali poslanci. A Podíváme-li se na situaci lidských práv v Saudské Arábii, eh, eh, jsou tady eh, určité pozitivní, ale postupné kroky, které byly učiněny nedávno, ale budeme souhlasit s tím, že je nutné učinit daleko více práce. Nejenom by měly být učiněny další kroky v řadě oblastí, ale budeme se těšit na implementaci těchto dalších kroků, které byly oznámeny králem, jako například reforma soudnictví a rozhodnutí umožnit ženám volit a Um, být nominovány um, do úřadů a také účastnice voleb roku 2015. Mm, také podmínky, za jakých žije celá řada zahraničních pracovníků, to je něco, co nás zneklidňuje. Byly vykázáni od um, novembru, eh, listopadu a byla tady učiněna různá doporučení a měla by existovat legislativa pro ochranu těchto zaměstnanců, ale přesto dochází často k zneužívání Tady by měl být učiněn přeskum. I nadále se budeme zasazovat za kontakty s našimi partnery. Jsou tady oblasti jako svoboda projevu a tak by měl být dán prostor eh, svobodě eh, médií, už byl trošku rozšířen. Eh, svoboda shromažďování, tady je zapotřebí nutně reform, tak aby nevládě organizace se mohly registrovat a fungovat tady. Je nepochybné, že Evropská unie bude nadále věnovat pozornost právům žen. 30 žen bylo nominováno do Rady Šura, měl by jim dát lepší přístup, umožnit lepší přístup a také Eh, Dále by měl být schválen zákon proti domácímu násilí a mm, zákaz řízení žen a také systém mužského poručnictví i nadále omezuje práva žen. A konečně naše zásadní stanovisko eh, je toto. Mělo by být eh, aplikováno moratorium jako první krok ve směru zrušení trestu smrti. V případě Saudské Arabie by měly být aplikovány minimální standardy, tak aby bylo um, omezen, eh, eh, aby, aby toto bylo omezeno, veřejné stíhání je například nepřijatelnou eh, praktikou, se kterou by se mělo skoncovat. V duchu konstruktivního dialogu jsme vyzvali Saudskou Arábii, aby se uchopila příležitosti pro přeskumu, který je dělán, tak, mm, aby se věnovala různým otázkám a pustila se do otevřeného dialogu a výměny názorů o lidských právech. Takovýto krok by byl vítaným krokem a pozitivním signálem, který byl vyslán už v lednu minulého roku, kdy poprvé diplomaté EU se mohli eh, eh, zúčastnit soudu eh, občan, občana, saudského občanu. Byla to delegace, která navštívila Riad, jednala také saudskými orgány. Pane předsedo, Saudská Arábie má možnost přispět k politické stabilitě a ekonomické obnově mimo své hranice. A proto se hm, budeme těšit na to, že tato země samozřejmě využije své role a vynaloží vliv eh, tak, aby se eh, v Syrii našlo politické řešení, aby byla stolena stabilita eh, v jiných zemích a aby to přispělo v míru v, tomto, v těchto regionech. Chceme podpořit také úsilí a snažit se o řešení v Iránu. Je zapotřebí urovnat situaci v oblasti iránských nukleárních aktivit. Musí se zlepšit také země s zeměmi a s Iránem. To je klíč klíčová otázka pro stabilitu v tomto regionu a e, e, doufáme, že bude posílena vzájemné důvěra. Vysoká představitelka je odhodlená pokračovat ve svém úsilí se spolupráci s saudskými partnery v těchto otázkách. Na závěr si myslíme, že je na čase, aby EU posílala svazky se Saudskou Arábií i s ostatními golskými partnery a tak, aby se um, začalo s dialogem o lidských právech. Musíme eh, je jasně vyjádřit i různá stanoviska v duchu vzájemného uznání, tak, abychom pos, více se mohli soustředit na všechny věci, které nám všem leží na srdci. Smější eh, služby EU bude i nadále tvrdě pokračovat, tak, abychom mohli aktivně pracovat a všude tam, kde bude vůle, měli bychom, měli bychom tento prostor ještě více rozšířit. Děkuji. Děkuji bardzo, pane komisařu. Děkuji, pane komisaři. Děkuji, že jste se zúčastnil všech těchto rozprav. Skončili jsme eh, s tímto bodem a přejdeme k dalšímu a to je zpráva kolegy Kovala Priority vztahu EU se zeměmi východního partnerství.